hodině je to, či byla to velmi důležitá debata a děkuji vám za vaše příspěvky. Děkuji. Děkuji paní Aštnová. A tímto prohlášením uzavíráme dnešní schůzi a zítra budeme o tomto usnesení hlasovat. Všem pěkný zbytek večera vám všem. Ah.